Bene, possiamo iniziare. Dobré odpoledne. Zahájíme naše odpolední zasedání. Zahájíme tato odpoledne prezentací pana Kamala Hosajna, předsedy Eurametu, na téma Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum. Předáme mu slovo na 20 minut. Prosím. Thank you very much. Uh, thank you very much, uh, Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Vážení poslanci a vážení posluchači, jsme velice rádi, že máme tuto příležitost vysvětlit vám náš nový program. Je zde kolega pan Stenga, je eh, předsedou eh, programu Empir. A máme zde také pana profesora Jako Danocka. Doufám, že budou mít příležitost také promluvit. Já to nebudu nějak komplikovat, eh, tu moji přednášku o metrologii. Je to jedno z témat, které někdy lidi odradí. Lidé si často myslí, že metrologie je o počasí, ale s počasím až tolik nesouvisí. A jsem velice rád, že přesto máme nějaký vliv na počasí, protože jsme vám přivezli sluníčko. Metrologie je věda a používání měření. Lidé to často nevědí. A královská společnost ve Velké Británii řekla, že metrologie je málo opěvovaný hrdina. Um, ovlivňuje náš život, ale často ani nevíme, že existuje. Když se podíváme na slide, vidíme, že metrologie zajišťuje spolehlivé měření a referenční údaje. Vidíte tam například benzínovou pumpu. tam e, metrologie zajišťuje to, že zaplatíte to, co skutečně natankujete. Když se podíváme do nemocnice, když má někdo bohužel rakovinu, pokud by e, dostal příliš vysokou dávku léků, e, mohlo by ho to zabíst. A pokud by nedostal dost léků, potom by se rakovina mohla dále šířit. Takže metrologie opět zajišťuje to, že všechno probíhá správně, že dávkování probíhá správně. To stejné souvisí s klimatickými změnami. Víte, že se hodně diskutuje o tom, eh, jak stoupá teplota. Eh, pokud eh, správně nezměříme potenciální rostoucí teplotu, potom eh, budeme možná malovat čerta na, ře, na zeď, pokud eh, tedy to uvidíme příliš černě, anebo pokud to eh, podceníme, mohlo by to vést také k problémům. Takže zde opět metrologie hraje svoji roli. Zároveň pomáhá základním pomáhá základnímu vědeckému výzkumu. Před eh, více než šesti měsíci se hovořilo o experimentu v Ženevě, eh, o tom, že existují věci, které jsou schopné pohybovat se rychleji než světlo. A to samozřejmě, zjištění něčeho takového samozřejmě vyžadovalo přesné měření. Takže nám jde o to, abychom eh, měřili přesně. Pokud máte solární panely na střeše, potom jde o to, abyste skutečně získávali takovou efektivitu, takovou účinnost, za jakou platíte. A pokud je o moderní transportní systémy, dopravní systémy, eh, víte, že eh, to, co eh, dokáže Eh, dnešní auto eh, je skutečně velice komplexní a eh, to, co dokáže, právě také spoléhá na mnoho milionů různých měření. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že poptávka po měření roste. Technologie ženou věci stále dále, máme stále komplikovanější měření, potřebujeme více měření, potřebujeme také více znalostí pro to, abychom chápali, co se děje. Takže je důležité mít na paměti to, co se děje s požadavky na měření. V nejrůznějších oblastech, ve zdravotnictví, životním prostředí, v oblasti bezpečnosti a tak dále. Všude existují stále větší požadavky na přesnější měření. Někdy si lidé myslí, že metrologické normy jsou tématem, které není příliš vzrušující, že to je něco, co přiškrcuje inovaci, ale je to naopak. Pokud se podíváte na tento slide, v podstatě při eh, vývoji jakéhokoliv produktu eh, je nejdříve koncept a poté eh, tento koncept realizujete. Tyto koncepty často přicházejí z akademické půdy, ale ve chvíli, kdy začnete produkovat určitý výrobek, musíte měřit věci. Víte, že například v oblasti elektroniky eh, dochází k neustálému měření, aby se věci mohly v oblasti elektroniky neustále zmenšovat, je třeba také eh, možnosti měření svým způsobem zmenšovat. Vidíte tedy, že metrologie zasahuje do našeho běžného života. Zde vidíme, že eh, ve fázi konceptu je důležitá akademická půda, ale eh, později při rozvoji technologií hraje stále důležitější eh, roli metrologie a to zdůraznila také nadávná zpráva z Velké Británie. Pokud jde o metrologii, máme současný program, který se jmenuje EMRP. Je to Evropský meteorologický výzkumný program a v rámci toho máme 30 eh, probíhajících projektů, eh, které se soustředí na inovace a eh, konkurenceschopnost. Máme také celou řadu technologických projektů a mnoho příkladů toho, jak technologie pomáhají rozvoji nových produktů, rozvoji nový, nového designu a nových návrhů. To byla tedy otázka inovace. Pokud se podíváme na tento diagram, Nahoře jsou politické a společenské výzvy. E, je to například otázka energetiky nebo klimatických změn. Komise nebo členské státy e, chtějí zavést určité požadavky, určitou regulaci, například řeknou, že emise nemohou být vyšší než e, určitá úroveň. Na to je potřeba tedy regulace. Vpravo tak vidíte, že regulace um, zahrnuje specifikace, pravidla a bezpečnostní limity. A to je něco, co eh, přichází od tvůrců politiky. Eh, nicméně to musí být standardizované. V rámci standardizace je potřeba harmonizace a transparentnost. Ale jak implementujete tyto standardy, tyto normy? Musíte je nějakým způsobem měřit. A tak metrologie v podstatě je posledním článkem eh, tohoto eh, diagramu a pomáhá řešit eh, velké politické a společenské výzvy naší doby. Je přímá souvislost mezi politickými a společenskými problémy regulací, standardizací a metrologií metrologie tak často není vnímána, ale hraje důležitou roli při eh, tvorbě politik. Pokud jde o metrologické organizace, v Evropě máme Euramet, já eh, později o Eurametu něco více řeknu. Nicméně zde vidíte ostatní regionální organizace. Máme Azijsko-Tichomořský region, Afriku, Severní a Jižní Ameriku. Existuje pět regionálních organizací a Euromed je jedna z nich. Euromed je evropská organizace, metrologické e, instituty v Evropě spolupracují v podstatě od roku 1900, nicméně Euromed začal fungovat kolem roku 1990 nebo 85 až 90 a stal se eh, registrovanou organizací v roce 2007. Ehm, máme program EMRP, kterého se účastní 23 států aktivním způsobem. A komise je také jedním z aktérů, který poskytuje financování. Komise v podstatě předala řízení tohoto programu e MRP e, do rukou Eurametu. a k tomu došlo právě v roce 2007. Máme tedy 37 eh, evropských meteorologických organizací v naší organizaci a 23 z nich se v současné době účastní eh, Evropského meteorologického výzkumného programu. Máme, myslím, 73 eh, institutů, kteří s námi spolupracují, které s námi spolupracují, nejsou to národní meteorologické instituty, ale jsou to instituty na nižší úrovni. Zde vidíte spolupráci v metrologii. Je to důležitá věc pro celou Evropu. Myslím, že tam někde mám slide, který trochu vysvětluje celý ten náš rámec. Nicméně spolupráce v Evropě začala v roce 2002 a pak následovaly různé fáze rozvoje evropské spolupráce v rámci Eurametu. V roce 2002 jsme měli projekt, který se jmenoval MERA. Tam bylo několik partnerů. Poté byla IMERA, tam bylo více partnerů. Poté jsme měli IMERA Plus, tam přibyli ještě další partneři. Měli jsme rozpočet asi 63 milionů eur. V rámci EMRP máme 23 členů a Eh, nyní máme současný program EMPIR a tam je 28 zemí, které se toho účastní nebo souhlasily s účastí na tomto metrologickém programu. Proč je to důležité? Je to důležité pro evropskou konkurenceschopnost, je to důležité z mezinárodního hlediska. Je to program, který poskytuje infrastrukturu, eh, kterou Evropa potřebuje v metrologii, tak abychom eh, mohli být konkurenceschopní ve srovnání s Ázií nebo s Amerikou. Empir, ten nový program, jak jsem řekl, bude tedy mít 28 eh, účastnících se zemí. Doufám, že v budoucnu tento počet zemí ještě poroste. V současném programu nebo původně jsme měli Imera Plus, tam jsme měli 21 projektů, EMRP má 96 projektů a očekáváme, že dalších 30 přibude příští rok. Vybíráme v současné době projekty na příští rok. Máme také vnější spolupráci, spolupracujeme s velkými podniky, eh, těch je 125, malých a středních podniků, se kterými spolupracujeme 62. Spolupracujeme také s institucemi z dalších, ze třetích zemí a z jiných kontinentů a se 69 univerzitami. 123 a promiňte, 981 zainteresovaných stran se stalo našimi uh, partnery. Jsou to lidé, kteří s námi podepsali smlouvy a myslím, že to jasně ukazuje, jak důležitý tento program je. Eh, jsou to lidé, kteří v podstatě eh, bez nějakého financování eh, s námi uzavřeli smlouvu, že dodají, co bude třeba. Já Eh, myslím, že zde je vidět, že eh, naše aktivita se rozšiřuje a já bych byl překvapen, kdyby eh, v nadcházejících letech se tato aktivita v podstatě nezdvojnásobila. Univerzity jsou pro nás velice důležité, přicházejí se znalostmi, které jsou podstatné pro rozvoj programu. Jak to funguje? Každá země má Národní metrologický institut, který je odpovědný za normy. Například čas. Velká Británie má eh, časovou normu, Slovinsko má časovou normu, Německo má časovou normu a ty se navzájem koordinují, tak aby všichni věděli, kolik hodin přesně je. Protože by nebylo příjemné, kdybyste letěl, letěli z Bruselu do Londýna a Eh, poté v letadle British Airways byste si museli změnit čas. Univerzity jsou pro nás nesmírně důležité, protože přicházejí se znalostmi, eh, počet univerzit, které s námi spolupracují, roste. Eh, a to nám umožňuje větší konkurenceschopnost. Pokud je o ten nový program, EMPIR, doufám, že výbor nás eh, podpoří. Cokoliv byste mohli udělat eh, na naši podporu, budeme za to vděční. Ehm, je to podle článku 185. Ehm, máme eh, celkový finanční objem 600 milionů eur. Ehm, k tomu přispívá komise 300 milionů a členské státy dalších 300 milionů. Je to na období deseti let. Postup nebude stejný jako v EMRP. V podstatě jsme rozšířili rozsah tohoto programu. Bude zahrnovat inovace, a budeme mít přímou podporu pro eh, tvoření standardů, norem a jde nám o to, abychom sjednocovali v naší asociaci členy různých eh, schopností, různých vloh. Jde nám o to, abychom mohli pomáhat v rámci tohoto programu všem členům naší asociace. Zároveň eh, by v rámci toho, pro, toho programu eh, mělo být zdvojnásobeno zapojení vnějších partnerů na některých projektech. To zahrnuje univerzity, eh, výzkumné instituty, eh, podniky a tak dále. Máme čtyři moduly v rámci tohoto programu. Prvním je věda, to zahrnuje eh, základní vědeckou metrologii, tu potřebujeme všichni. Minulý týden jsem byl v Pekingu a viděl jsem tam jeden z první, jedno z prvních zařízení na měření času. Eh, protékala tam voda a v závislosti na tom, jak dlouho protečení vody trvalo, eh, se měřil čas. Za druhé, modul inovace. A ten se soustředí na e, společný výzkumný program s průmyslem. a Jde nám o podporu evropských inovací, aby se zlepšovaly. E, zahrnuje to také projekty technologického přenosu. E, máme dohodu s CEN, Cenelek a ECI. Doufejme, že se nám v jejich, ve spolupráci s nimi podaří Eh, rozvinout evropské normy. Chceme také eh, vytvořit, eh, vytvářet kapacity v rámci modulu 4. Jak jsem řekl, doufám, že se nám podaří pomáhat všem zúčastněným zemím v rámci tohoto programu. asi 30 z peněz komise půjde na podporu eh, vnějších účastníků a peníze od eh, členů nebo členských států potom půjdou na řízení programu. To znamená, že peníze od komise půjdou hlavně nebo z větší části na eh, zapojení účastníků z vnějšku do našeho programu. To je z mé strany všechno v tuto chvíli. Snažil jsem se být stručný, ale rádi poskytneme více informací komukoli, kdo bude chtít. Máte k dispozici naší e-mailovou adresu. Na závěr bych chtěl jenom ještě říci, že zde máme skutečně zajímavou výzvu. Eh, je zde obrovský potenciál vytvořit něco lepšího pro Evropu. Je to výzva, ale je to také příležitost. A doufejme, že ji nepromeškáme. Mnohokrát děkuji za pozornost, děkuji také za tuto příležitost a věřím, že můj kolega, stejně tak jako profesor, se budou moci případně později vyjádřit. Bene. Dobře, děkuji. Děkuji panu Hosajnovi za prezentaci. A nevím, zdali někdo si chce vzít slovo. Takže zahájíme diskuzi. Qualche collega che chiede di parlare. Který z kolegů si přeje slovo? Prego. Prosím. Kolega Glant. Eh, <clears throat> ich glaub, eh, Mnohokrát děkuji. Myslím, že Mezinárodní meteorol metrologie se často podceňuje. Eh, je to také vidět na přítomnosti či spíše nepřítomnosti kolegů. Myslím si, že je důležité zde udělat více v oblasti PR. Před lety eh, jsme s kolegou Čestrem pracovali na změně směrnici o měřicích přístrojích. Pamatuji si, že jsme tehdy hovořili konkrétně eh, například o tankovacích zařízeních, o pumpách, eh, jakým způsobem eh, by bylo dobré je regulovat. A já dva dny po hlasování jsem v německých novinách četl varování, že evropští poslanci a průmysl, ropný průmysl plánují dále obírat lidi. Já si myslím, že to je velice e, typické, protože e, často se zapomíná na PR e, v této oblasti a zde musíme skutečně ještě hodně udělat. Před 20 lety jsem ve svém domě vyměnil tehdejší ocelové trubky za nový materiál. Nyní ale máme v Evropě novou směrnici o vodě a ta poukazuje na to, že takovéto rozvody nejsou v pořádku. Eh, kolega z Polturovalska mi řekl, že je rád, že eh, se postupně v Portugalsku už nepoužívají olověné trubky, protože ty jsou ještě nebezpečnější, ale nyní je eh, nová směrnice, která zakazuje i trubky z jiných materiálů. Děkuji. Uh, Děkuji. Ano, Děkuji, děkuji za to, že jste ještě v podstatě pomohli eh, nám v tom, abychom lépe argumentovali. Děkuji. Kolega, kolegyně Hercog, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za slovo. Za prvé bych chtěla se vyjádřit zde my, mám na vás otáz, chtěla bych paní předsedkyně, abyste informovala politické skupiny, že e, schůze výboru jsou proto, aby se zúčastnili schůzí. Já vím, že to asi osobně e, neovlivníte, ale e, my vždycky Eh, vždycky tedy eh, viníme euroskeptiky, kteří poškozují imič evropských institucí, takže bychom neměli dělat to tež. A naše účast dnes zde není vůbec přijatelná. A také bych chtěla poděkovat panu Hosajnovi za prezentaci a za přípravu, poněvadž eh, ten materiál je dobře připraven a on velice dobře přednesl prezentaci. A mm, já mám otázku. Dnes občané v podstatě jsou vybaveni vším, mají všechnu techniku a dříve či později eh, v podstatě začnou být sami měřícími jednotkami. iPhony a mobily, které nosíme sebou v pokapsách, tak budou hm, více či později součástí měřících systémů. Takže to měření se stane velice hm, hm, přesné, precizní a i Ehm, vy jste organizace, kterou, které veřejnost velice důvěřuje, jedna z nejvíce důvěryhodných, pokud vím. A já se ptám, jak udělat něco tímto směrem, aby občané se zapojovali do měření a aby chom zároveň nepřiš, ne, nepřišli o tu přesnost. Jak tedy mm, mm, byste s tím mohli pracovat i? v ústavu. Já vím, že to jde za rámec diskuze zde, ale v tomto okamžiku mě zajímá, jak eh, společnost obecně by se mohla více zapojit do vědecké společnosti. V této fázi já jsem zpravodajkou pro eh, sedmiletý rámcový program pro rozpočet a zde my i diskutujeme o penězích alokovaných na vědu výzkum a zde zdůrazňuji, že Evropský parlament neodhlasuje rozpočet, pokud rada se nezaváže, že jsou ochotni eh, v podstatě eh, tam dát všechny ty položky, které jsou součástí krizového managementu, včetně vědy a výzkumu. Děláme vše pro to. A e, takže to jsem chtěla vám říci, protože vy jste součástí té vědecké společnosti. Děkuji. Další řečníci? Ne, takže tímto lze považovat tento bod za uzavřený a nebo ten, tuto diskuzi za uzavřenou a pokud možná ještě chcete něco doplnit, tak prosím a tím to uzavřeme. Máte něco, co byste doplnil? Jenom, jenom dovolte. Já jsem teď přemýšlel o tom, jak zapojit občany. Tedy to je taková velká výzva. Možná by bylo zajímavé vědět, že ono je snažší měřit předměty, neživé předměty. Jakmile do toho eh, vnesete eh, ty biologické systémy, tak eh, to je něco, co se pořád mění. Jeden aspekt je mm, mm, takzvaná soft metrologie. To je měřit něco, co není tedy jaksi hard, co ne, to není něco, co je hmatatelné, co si můžete ošahat. Třeba bolest, měření bolesti, takový příklad to nebylo součástí tohoto programu, ale komise měla program. Já jsem předsedal skupině expertů, která pracovala na dokumentu s názvem Jak měřit bolest. A jak měřit stav štěstí, míru štěstí eh, eh, u lidí, to je eh, to, co by určitě vlády zajímalo. Tož znamená zapojit do toho lidi, protože vlastně tím nástrojem je člověk samý. Jsou určité oblasti, možná bychom se mohli zabývat i tímto a tak přispět do eh, rozvoje metrologické vědy, což je úplně co jiného než eh, fyzika, a zapojili bychom do toho lidi. A, takže to je něco, čím bychom se mohli zabývat. A to, co jste řekla, to bylo strašně zajímavé. Zapojit lidi. Bene, ringraziamo. Děkujeme vám. pane Kamale Hosejne, předsedo Eurametu, za vaši eh, zprávu a prezentaci. A tímto skončíme tento náš první bod na pořadu jednání dnešního odpoledne a přejdeme k následujícímu bodu. Děkuji vám mnohokrát. Lure. Passerei il rapporto Přejdeme ke zprávě paní Vicky Ford, zpráva o provádění za rok 2013 vývoje používání technologií zachycování skladování uhlíku v Evropě. Paní Vicky Ford má slovo. Um, well, Děkuji, já bych ráda poděkovala poslancům, kteří tady jsou. Chtěla bych jim poděkovat za mm, pozměňovací návrhy. Eh, budeme připravovat eh, kompromisní návrhy a hm, také budeme, už jsme diskutovali na výboru Envy dnes ráno eh, jen takových pár návrhů či myšlenek. Některé pozměňovací návrhy hovoří o tom, že CO2 je jaksi hm, finančně náročná záležitost a hm, my jsme o tom už také hovořili. Pokud energetické podniky nemohou využívat Eh, CO2, anebo eh, zachycování a skladování eh, uhlíku, a tak potom uvažuji o jaderné energii a jiných zdrojích a pokud by toto nemohli správně využívat, tak jejich náklady vyrostou o 40 takže ne všechno zachycování skladování uhlíku bude levnější než e, obnovitelné zdroje, ale některé zachycování a skladování uhlíku bude levnější než některé obnovitelné zdroje. Je zapotřebí říct, že tato technologie vždy bude mít e, sebou určité náklady. E, to eh, potvrzují experti také. Ve mně způsobuje obavy eh, to, že bych nerada podkopala naše prohlášení o tom, že si přejeme mít eh, mm, technologicky neutrální cíle, protože některé cíle by mohly vést lidi, nutit lidi, aby investovali konkrétně do snižování uhlíkových Eh, emisí. A to by eh, odvádělo investice od jiných směrů. Takže to by bylo takové velice ostré prohlášení. Pak je tu několik eh, dalších pozměňovacích návrhů, které jsem asi úplně neporozuměla. A ty se týkají vybízení pozbuzování podniků nebo průmyslu k tomu, které budou využívat uhlík. V podstatě Někdo mi, mi řekl, že se jedná jen o sycené nápoje. Já si nemyslím, že by to bylo nějak nesmírně užitečná komodita, která nevyřeší veškeré naše problémy. Nemůžeme očekávat, že nějaký, nějaké průmyslové odvětví, že si najde způsob, jak využívat eh, uhlík. Potřebujeme usilovat o snižování Eh, emisí CO2, pokud nenajdeme eh, lepší způsob, jak využívat zachycování a skladování uhlíku. A toto všechno tedy musíme vzít úvahu při našem hlasování. A já si, já si myslím, že některé ty názory se velice zdolují tomu, co si myslí většina v našem výboru. Děkuji vám za váš příspěvek kolegyně Hercog. Děkuji vám, paní předsedkyně. Opravdu velmi stručně. Děkuji mnohokrát Vicky, že se zhostila této zprávy. Myslím, že můžeme projít pozměňovacími návrhy a najdeme také ty kompromisní pozměňovací návrhy, jimiž vyřešíme celou řadu věcí. Někteří z mých kolegů eh, přinesli pozměňovací návrh, který možná jde trochu eh, mimo normální socialistickou linii tedy něco zelenějšího, něco, co je proti tedy zachycování a skladování uhlíku. Je to jedna z málo věcí, o které my máme e, stanovisko, takže my jako socialisti jsme přesvědčeni, že CCS, zachycování a ukládání uhlíku je řešením. A pokud mám popsat, tak to, co nám tu chybí, e, my chceme postupovat rychle, je to naléhavá věc. Máme několik pozměňovacích návrhů. Eh, jeden z nich je, že se zdá, že využijeme více uhlí po roznutí některých zemí ohledně jaderné energie a zejména po zavedení eh, břidličného plynu a to spíše, než bychom se zabývali urgentní otázkou Eh, zachycování a skladování uhlíku. Takže bychom měli provázat naše stanovisko. Pokud chceme více uhlí, využívat více uhlí, tak samozřejmě ten projekt CCS musí být rychleji doveden. Dokonce pak je tu otázka eh, konkurenceschopnosti. Zdá se prostě, že Evropa nechce zůstávat eh, pozadu. A Projdeme tedy pozměňovací návrhy a budeme hledat velice konstruktivní řešení společně s kolegy a paní zpravodajkou, abychom eh, rychle rychle našli řešení a velice jasně dali signál členským státům, ať už se ať už veřejné vnímání, zpomalování projektu vypadalo jakoli, tak my když vidíme tedy, že uhlík je produkován průmyslem, eh, ať už vzniká CO2 nebo cokoliv jiného, tak potřebujeme řešení a proto je pro nás důležité zabývat se CCS. Děkuji, kolegyně Hercog. Nehlásí-li se nikdo jiný? Před komisí nebo po komisi? Ah, Pan Vidal Quadras, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Když se podíváme na ty pozměňovací návrhy, jak byly předloženy, je jasné, že CCS má určité kontroverzní eh, prvky, co by technologie. Všichni se shodneme na tom, že CCS stále ještě musí plně prokázat, že je to schudná metoda ke snižování emisí za Eh, rozumnou cenu. Ale myslím si, že si zasluhuje být hlouběji proskoumána. Když bereme v úvahu, eh, že eh, fosilní pavidla budou představovat stále velkou část našich energetických strojů. Také souhlasím s tím, co říkali někteří poslanci přede mnou ohledně možného dopadu CCS na ceny energií. Nicméně tyto ceny už jsou stiženy, hodně stiženy našimi ambiciozními cíly ohledně snižování emisí skleníkových plynů a e, poměru obnovitelných zdrojů. E, to všechno v tuto chvíli navyšuje naše energetické náklady. Mezinárodní eh, energetická agentura zdůrazňuje, že dodatečné investice potřebné eh, k tomu, aby se předešlo zvyšování eh, teploty globálně, bude způsobovat další, další úsilí, pokud nebude 40% CCS k dispozici. CCS má být součástí naší strategie, ale záleží na tom, kolik bude stát. Proto by se na ně mělo zaměřit výzkum, nejen na tu technologii, jak eh, zachycovat CO2, ale také zkoumat možné využití CO2, jakmile tedy bude CO2 zachyceno, eh, jak už to zde zaznělo v některých těch pozměňovacích návrzích. Konecko, eh, konečně, paní předsedkyně, CCS by nemělo dostat Bianco šek, ale mělo by dostat příležitost. Grazie. Děkuji. Nejdříve komise, paní Ford, a pak vy. Dobře. Thank you, that's enormously helpful because you've heard... Děkuji, to skutečně a pomůže, protože je zde vidět, že obě velké skupiny v parlamentu dávají podporu. Jsou zde pozměňovací návrhy od zelených, ty nejsou moc eh, pro CCS a je zde také jeden pozměňovací návrh eh, od socialistů, eh, který nepodporuje CCS, ale jestli to dobře chápu, není to postoj celé politické skupiny. Já myslím, že tento výbor může vyslat jasný signál směrem ke komisi a říci, že chceme, aby některé projekty se skutečně rychle pohnuly kupředu. Mám ale obavu komise, a to následující. Chápu, že eh, komise má jenom určité množství peněz. Nicméně eh, CCS eh, má problémy s plánováním u některých projektů. Plánování je velice složité. A já se domnívám, že musíme respektovat postupy a rozhodnutí ve chvíli, kdy jde o plánování, kdy jde o studie geologických oblastí. Pro CCS je to velice složité, ehm, na rozdíl od některých jiných typů investic. Já, se, já mám obavu, že některé termíny, některé lhuty jsou naprosto nerealizovatelné pro projekty CCS. Musíme mít na paměti to, že ehm, ty projekty bývají často velice komplikované, takže by to lhuty měly zohlednit. Bylo by dobré, aby zde byla určitá flexibilita. Pokud stanovíme nerealistické lhuty pro některé tyto projekty. Ehm, vzhledem k jejich složitému plánování a potom nakonec zjistíme, že nic realizováno nebylo právě kvůli byrokracii. Takže to je věc, která se musí řešit. Děkuji. Děkuji nyní komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za všechny názory, které jsme dnes odpoledne vyslechli. Za prvé, za komisi musím říci, že toto sdělení o CCS eh, z března bylo vydáno za premisy, že musíme tedy připravit nějaké varianty, jak propagovat CCS. A mám za to, že všechna diskuze a to, co nám eh, navrhuje Evropský parlament, vítáme s tím, že v této fázi, jak víte, nejenom, že nám jde o to řídit stávající programy a zdroje, tedy to, co již existuje, ale je to o to důležitější ve chvíli, když teď připravujeme významné aktivity do budoucna. Dovolte, abych zmínila především dvě aktivity. Jednak je to několikaletý finanční rámec, který se dostal do finální fáze E, je to tedy rámec na leta 2014 až 2020 a určitě tento rámec nám dá další možnosti, jak podporovat veškeré důležité technologie, tedy ty, které e, nám mm, spovedou k ekonomice e, očištěné od uhlíku, tak jak se Unie k tomuto zavázala. A druhý bod Nyní také definujeme eh, klimatický eh, rámec Evropské unie 2030, vše, co se týká energetického mixu a vše, co se týká budoucí role fosilních paliv, CCS, ale i eh, průmyslu, který je hodně náročný na spotřebování energií. A samozřejmě to je něco, co je v centru diskuzí teď. Ještě bych doplnila pár dalších bodů, eh, řada příspěvků. Poukázala na to, že existuje určitá interakce mezi technologiemi CCS a obnovitelnými zdroji. Komise je názoru, že bychom hm, tyto eh, dva typy technologií eh, měly mm, tedy dát eh, do souladu, tedy jdou ruku v ruce, protože tedy CCS může podporovat ty inovativní technologie a musíme v Evropě využít veškeré varianty, alternativy a musíme se snažit diverzifikovat dodávky energii optimálním způsobem. Z tohoto pohledu, podle nás, zde je třeba politicky podpořit integraci těchto dvou alternativ. A závěrem pár slov o e, e, stávajících projektů a potom ještě naváže na tu možnost že bychom eh, umožnili větší flexibilitu, to znamená eh, umožnit tedy ty eh, různé přístupy v Evropě. Obecně řečeno, tedy dodávky energií, energetika, to je komplikovaná oblast, protože tam jde o celou řadu různých povolení, která se vydávají a další podobné procesy do toho vstupují na úrovni členských států či regionů, takže CCS se neliší v tomto. Viděli jsme, že stávající aktivity, které se připravují, o kterých se teď již po určitou dobu jedná, tak zaznamenali velké skluzy. To neznamená, že bychom neměli pokračovat, že bychom neměli nadále podporovat programy a politiky, které již jsou nyní ve fázi příprav a které by měly být dány k dispozici, jak jsem řekla již i, e, budou se připravovat také nové. Grazie. Děkuji. Paní Ford chce něco k tomu doplnit? Ne, výborně. Takže připomínám, že hlasování ve výboru proběhne 5. listopadu. A nyní a a e, tedy hlasovat ve výboru budeme 5. listopadu. Další bod. Litva. Komunikáre kolegy, colleghi una delegace... Vám chtěla říci, že výbor ITRE podnikl delegaci cestu. Já jsem také, tam byli paní Kolarská Bobinská, Grips, kolega eh, Regrip a Koval. My jsme navštívili Vilnius 15. Eh, až 19. července 2013 a i také se zúčastnili litevští kolegové Čigni Činkia Salvagas, Balčitis a Saudargas. Navštívili jsme tedy Litevskou republiku a tam jsme se seznámili s programem litevského předsednictví, také jsme i se sešli s různými ministry, náměstek pro zahraničí, potom ministr pro dopravu a e, komunikace, spoje, potom ministr, pro, ministr hospodářství a také jsme se sešli se zástupci organizací z daného sektoru. I společně jsme se sešli e, s členy výboru pro eh, eh, hospodářství, kulturu, vědu, výzkum litevského parlamentu. Také jsme se sešli s ministrem pro energetiku a s ministrem pro školství a vědu návštěva ve Vilniusu umožnila členům, kteří se zúčastnili delegace, aby se seznámili s litevskými prioritami v oblastmi, které se dotýkají kompetence našeho výboru a získali jsme hlubší náhled na stávající situaci a na výzvy, eh, které řeší Litva. Diskuze v, ve Vilniusu ukázala, že litevské předsednictví se hodně angažuje jakožto tedy předsednická země, že hodlá eh, s maximálním úsilím řešit stávající eh, výzvy jako zabezpečení energii, jaderná bezpečnost a potom realizace cílů několikletého programu. Nevím, zda někdo by chtěl něco doplnit k tomuto, něco k této zprávě o cestě. Nic. Dobře. Takže vlastně tím jsme probrali body schůze a mm, mm, přerušíme a mm, nyní a budeme pokračovat v 17 hodin schůzí koordinátorů a zítra ráno v 9 hodin bude zasedat výbor a 15, 15 hodin společně s výborem Envy. Děkuji, děkuji za přítomnost a přeji vám úspěšnou práci.